otázce o reakci EU na vypuknutí epidemie viru Ebola. Jménem Rady nyní dávám slovo panu Delavidova. Presidente, Presidente, honorevoli deputati, signor... Pane předsedo, dámy a pánové poslanci, paní komisařko, Poslední současná epidemie viru Ebola patří k těm největším a nejdosáhlejším svého druhu. Má nebývalé dopady na veřejné zdraví a na humanitární situaci v postižených zemích. Rada má vážné obavy vzhledem k, dopadech, k dopadům na sociálně ekonomickou a bezpečnostní situaci v postižených zemích. Je třeba dostat tuto epidemii pod kontrolu, poněvadž existují mimo jiné také e, rizika pro evropské občany, které cestují do zasažených oblastí, ačkoliv tato rizika jsou malá. Evropská unie se ujala vedení v mezinárodním společenství, eh, vedení v oblasti boje proti ebole. Na zasedání 16. Eh, září bylo rozhodnuto o mimořádné reakci, eh, pardon, to bylo v srpnu, 30. srpna bylo Eh, byla vydána výzva k větší koordinaci v rámci EU a eh, ke konzistentnější odezvě ze strany EU. Takže jaké jsou akce, které následovaly a budou následovat? Pokud se týče humanitární situace, EU a členské země e, reagovaly hned od začátku finanční pomocí, zdravotnickou pomocí, humanitární pomocí e, prostřednictvím agentur. E, my jsme podporovali přímo pracovníky na místě, někteří z nich zaplatili za své nasazení životem. Nadále probíhá vyhodnocování rizik a Světová eh, zdravotnická organizace OSN eh, rovněž eh, koordinují a vyhodnocují situaci. Naléhavá odezva má nyní své koordinační centrum, které pracuje 24 hodin denně a snaží se koordinovat různé systémy. Členské země Posílili množství pomoci postiženým zemím, mobilizací materiálu, personálu a dalšími e, způsoby. Jako příklad bych uvedl, že e, Velká Británie e, v blízkosti Freetownu v Sierra Leon zřídilo zdravotnické středisko, dále Rakousko a Francie dodávají materiál, jako je zdravotnický materiál. Německo přijalo onemocněného eh, člena eh, VHO a eh, celkem na samém začátku bylo dáno k dispozici 200 tisíc euro pro Gineu, pro činnost VHO v Gineji a nedávno k tomu přibylo dalších čtvrt milionů eur No a eh, podobné částky se dále eh, připravují. Eh, rada pracuje na rámci, ve kterém bude koordinována naše pomoci do krizových oblastí. Zejména se budeme zabývat otázkami dopravy, které jsou slabým místem. Předsednictví si uvědomuje, že je třeba učinit mnohem více. Evropská unie musí přispět eh, k obnovení zhroucených zdravotnických systémů, které se právě rozpadly pod tlakem eh, této krize. Eh, jinak by se mohla tato epidemie rychle rozšířit do sousedních zemí předsednictví spolu s ESVČ bude nadále koordinovat veškeré úsilí z partnerství e SVHO. Pokud se týče veřejného zdraví, náš rámec je dostatečný na to, aby chránil občany Evropské unie. Jsme připraveni reagovat na možná rizika. To je na úrovni evropské, ale Eh, probíhá také koordinace mezi členskými zeměmi eh, obrany proti závažným zdravotním rizikům. A dále eh, máme kompetentní národní orgány plus orgány na evropské úrovni. Jsou tedy zapojeni ti, kteří se zabývají sledováním nakažlivých chorob epidemií. V pondělí 15. září se v Bruselu odehrálo setkání na vysoké úrovni, které mělo za úkol zlepšit další koordinaci pomoci eh, v západní Africe. Eh, komise a četní ministři zdravotnictví eh, členských zemích a dále se účastnil také vysoký koordinátor OSN spolu se zástupci VHO a lékařů bez hranic. Tato setkání eh, vyhladilo cestu eh, dalšímu mezinárodnímu úsilí o boji proti této epidemii. Eh, ministři zdravotnictví Evropské unie budou o této záležitosti dále debatovat 22. a 23. září v Miláně zejména se, budou týkat, se to bude týkat eh, středně a dlouhodobých akcí, informace eh, cestujících a občanů, zdravotnická evakuace, eh, reakce v případě naléhavých událostí související s ebolou a dále možnosti vakcinace a další podpory postižených zemí a zde působících nevládních organizací. Bude třeba, aby Evropská unie posilovala eh, roli VHO jako globálního lídra v této oblasti. Takže pane předsedo, paní komisařko, eh, dámy a pánové poslanci, já eh, věřím, že se nám bude dařit koordinovat spolupráci eh, mezi postiženými zeměmi a nevládními organizacemi. Děkuji a teď promluví paní komisařka. Děkuji, pane předsedo. Vyslechli jsme si tuto velice komplexní prezentaci ze strany Rady. Já bych teď také ráda přispěla k této diskusi tím, že se eh, podívám konkrétně na tři eh, věci. Za prvé na charakteristiku této epidemie, za druhé Budu hovořit o tom, co děláme ze strany komise, tak abychom skutečně koordinálním způsobem na ně reagovali a nakonec budu hovořit o e, našem přístupu e, k prevenci této, rozšíření této epidemie mezi našimi občany. Nejprve tedy k vlastní charakteristice této epidemie. Je to něco ne, Eh, naprosto nového. Proč? Protože to je pandemická záležitost, protože k ní dochází v zemích, kde existuje velice slabý, velice chabý zdravotní systém. V minulosti, eh, když došlo k takovýmto eh, pandemiím, tak většinou k tomu došlo v zemích, kde ta, ten zdravotní systém byl schopen se mobilizovat k tomu, aby na takovouto pandemii reagoval. Toto není tento případ. Za druhém, nikdy dříve nedošlo k tomu, aby takováto epidemie trvala tak dlouho, aniž by byla nějakým způsobem pod kontrolou. Čili ocitáme se ve velice nezvyklé a dramatické situaci. Jak již bylo zmíněno, eh, koordinátor OSN, dr. David Labaro, je člověk mimořádně kompetentní a ten nám eh, sdělil, že nejen eh, eh, dnes, teda včera, abych byla, přes, abych byla přesnější, jsme měli 4963 onemocněných a přes 2,5 tisíce lidí, kteří již zemřeli. Jinými slovy, došlo k zdvojnásobení počtu případů a k tomuto zdvojnásobení dochází jednou za tři týdny. A pokud nebudeme okamžitě reagovat velice rozhodným způsobem, eh, znamená to tři velká rizika, která s tím souvisejí. Za prvé, že v těch třech zemích v Liberii, v Sierra Leone a v Gini, to jsou ty tři eh, země, eh, které jsou nejvíce ovlivněny, tam to rozšíření této epidemie bude tak obrovské, že kontrolovat další rozšíření bude mimořádně obtížné. Za druhé, možná, že nebudeme schopni eh, ochránit další země v této oblasti eh, před rozšířením této epidemie také do nich. Jinými slovy, ta epidemie se může rozšířit i do dalších zemích. A ta třetí, eh, ten třetí, to třetí riziko, podle mě nejnebezpečnější, spočívá v tom, že čím déle nám bude trvat tuto věc dostat pod kontrolu, tím větší je nebezpečí, že dojde k mutaci tohoto viru. A je těžké si představit, jak by to vypadalo. Bylo by to určitě velice dramatické. Jinými slovy nehovoříme pouze o, o situaci, která vyžaduje okamžitou reakci v těchto zemích, ale hovoříme také o tom, jak, jak jaký má dopad tato epidemie na ekonomiku těchto zemí. E, v těchto zemích došlo k poklesu hospodářského růstu, má to také dopady pochopitelně v oblasti bezpečnosti. Nezapomeňte na to, že v těchto zemích v 90. letech a na začátku tohoto tisíciletí došlo k celé řadě občanských válek a konfliktů eh, a teď tedy jsou postiženy touto epidemií nejvíce. Jestliže hovoříme o tom, jak bojovat eh, eh, s ebolou, tak to není ta běžná situace, kdy mobilizujeme humanitární síly, pošleme je do dané oblasti, aby, se, aby to nějakým způsobem vyřešili. V tomto případě potřebujeme lidi, kteří jsou mimořádně kompetentní, kteří jsou velice schopní Eh, eh, lékaři potřebujeme tedy mít zajištěn jak personálně, tak i technicky, materiálně, eh, to, aby toto všechno bylo na nejvyšší úrovni. Čili co my v Evropě můžeme dělat, abychom byli v čele tohoto boje proti ebole? Pochopitelně mobilizujeme mnoho těchto lidí, jsem velice hrdá na to, že mohu říci, že komisem uvolnila 150 milionů euro. Kromě toho eh, eh, i eh, od OSN víme, že v současné době bude potřeba dvou miliard a v současné době jsme připraveni dělat více. Naši, naše členské státy v pondělí se zavázal, že uvolní 78 milionů a přitom některé členské země již řekly, že, budou, eh, že jsou připraveni uvolnit více peněz. Co je ale důležitější než peníze, je eh, mít zajištěny příslušné systémy, mít k dispozici laboratoře, které by pracovaly přímo v těchto zemích. Víme, že členské státy v současné době vytvářejí nová zdravotní střediska v těchto oblastech, nové nemocnice a tak dále. A takovýchto eh, středisek je asi 500, ale bylo nám řečeno, že pokud chceme skutečně zastavit tuto epidemii, tak bude potřeba mít tisíce takových center, protože stále ještě existují eh, v těchto oblastech situace, kdy z těchto středisek se vracejí lidé stále ještě nakažení do svých komunit. Eh, další věc, která je naprosto zásadní, je takzvaná lékařská evakuace pro mnoho zdravotních pracovníků eh, pochopitelně vystává otázka, co bych udělal, kdybych se nakazil. V současné době se snažíme tady v Evropě vytvořit určitou evakuační kapacitu, která by umožnila eh, to, že tito lidé si budou vědomi toho, že určitá možnost je tady pro ně zajištěna. Nakonec eh, pochopitelně bych chtěla říci, že eh, chápeme, jak důležitý je výzkum, ať už je to v oblasti očkování, péče a tak dále. Eh, chtěli bychom najít něco, co nám umožní v budoucnosti úplně zastavit tu možnost rozšiřování eboli. O tom jsme hovořili také ostatně na půdě výboru pro životní prostředí. Teď bych chtěla ráda přejít ke třetímu bodu, který e, se týká e, bezpečnosti našich vlastních občanů. Vy jste to ostatně také řekl zcela jasně. Chtěla bych ještě oddělit o sebe dvě věci. Na jedné straně říkáme, udělím e, všechno pro to, abychom zastavili šíření tohoto viru, abychom Eh, ho izolovali, ale nesmíme přitom izolovat eh, tyto země. Eh, Chtěla bych pogratulovat Air France, Brussels Airlines a tak dále, které i nadále létají do těchto zemí. To je naprosto zásadní. Kromě toho opatření, která jsme udělali kolektivně, mají zajistit, že tento virus se do Evropy nedostane. V současné době Eh, děláme obrovský kus práce pro to, aby také naše laboratoře byly schopny provádět testování ve všech zemích, a to hlavně v těch zemích, které nemají ty potřebné kapacity pro takový to eh, výzkum a pro takovéto testy. Snažíme se koordinovat svou práci, snažíme se komunikovat také společně jedním hlasem. Chtěla bych na závěr říci, že eh, mě velice eh, naplnilo naději to naše setkání, ke kterém došlo v pondělí. Tam skutečně bylo jasné, že všichni hovoříme společným hlasem. Všichni zdůrazňovali, že je potřeba koordinovat naši činnost a jednat na základě těchto koordinovaných jednotlivých kroků. Děkuji. Na řadě je kolega Stýr na dvě minuty. Pane eh, předsedající, eh, chtěl bych říct, eh, tak jak jsme také slyšeli eh, z úst zástupkyně komise, tady jde o exponenciální rozšiřování virusu, eh, takže nějakých 20 tisíc případů nám hrozí do konce letošního roku podle VHO. Dámy a pánové, dnes potřebujeme opravdu o věci diskutovat maximálně seriózně a s odpovědností. Eh, samozřejmě nejde o to, vystavit naše občany nějakému strachu, strašení, ale jasně eh, říct, že mezinárodní společenství výrazně podcenilo nebezpečí viru Ebola. A toto je krize, která nepředstavuje problém pouze pro západní Afriku. Je to problém globální, který si jako takový vyžaduje mnohem rozhodnější reakci ze strany Unie. Já vítám to, co udělala Evropská komise, 150 milionů eur, to je krok správným směrem, ale je zřejmé, že to nestačí. Naše partnerské organizace vysílají signály v tom smyslu, že kromě finančních prostředků je zapotřebí také organizačních kapacit, tak aby bylo možno nemocné a nakažené in, e, výrazně izolovat. A k tomu samozřejmě se přiřazují zdravotnická pomůcky, zařízení, léky a tak dále. Potřebujeme správně vyškolený zdravotnický personál a to, co je zapotřebí především, je dostatek e, informací, těch správných informací a jejich vzdělování, eh, eh, jejich eh, Eh, rozšiřování mezi místní populaci. Ministři zdravotnictví se teď mají sejít v Milánu a my eh, na ně tlačíme, aby vytvořili urgentní plán eh, činností v této oblasti ze strany členských států pod vedením komise a OSN. Evropská unie musí prokázat své vůcovské postavení a zároveň musíme chránit i naše vlastní občany. Teď prostě je je opravdu chvíle, kdy potřebujeme rozhodnou odpověď Evropské unie. Na řadě je paní McEvan. Dvě minuty. Děkuji, pane předsedající. Chci poděkovat komisi a radě za to, že mezi nás dnes zavítali a uh, hovoří o těchto záležitostech. Dochází ke kritickému momentu, kdy je od, opravdu třeba věci vzít do rukou. 20 tisíc případů do konce roku, říká VHO, takže pokud nic neuděláme, eh, tak to bude ještě horší a opravdu musíme svou činnost zdůraznit a zvýraznit. Eh, v lednu, eh, pardon, v pondělí v Bruselu došlo k výraznému kroku. E, Spojené státy se také jasně vyslovily, že se zúčastní tohoto globálního úsilí boje proti ebole. Domnívám se, že potřebujeme samozřejmě i ta e, rychlá opatření, e, reagovat e, na věci urgentně, ale zároveň mít i dlouhodobější perspektivu. Tady je jasné, že se plno věcí opomnělo. Musíme si položit řadu otázek, například jak to, že toto je epidemie, která je mnohem vážnější než v předchozích případech. Proč vlastně tady zemřelo tolik lidí v tuto chvíli než v celém předchozím období, protože nemoc byla již zjištěna před 40 lety. Eh, takže jak to, že nemáme ne, eh, výsledky, eh, léčbu, jak zajistit, abychom tentokrát opravdu se věnovali výzkumu a vývoji léku i poté, co zmizí tato zpráva z předních stránek. Teď zemřelo dítě i ve Spojeném království a doufáme, že smrt tohoto malého pacienta také přispěje k tomu, že se víc bude eh, tlačit na eh, výrobu léků. Musím říct, že jde o zdravotnický personál, Eh, který nasazuje vlastní život. Jsou to stateční lidé a jak řekla paní komisařka, je třeba posílit zdravotní systémy v těch zemích. A pokud to uděláme, tak to bude dobrá investice i pro evropské občany, protože chráníme i je. Takže musíme eh, nemoc zdolat v krátkodobém horizontu, ale eh, přijmout i řadu dlouhodobějších opatření a kroků. Děkuji. Deva, you have the floor for one minute. Pane Devo, máte minutu. Děkuji, děkuji, pane um, předsedo. Velice mě potěšilo to, co řekla paní komisařka. Myslím si ale, že je potřeba, abychom také zahájili vzdělávací programy, protože uh, Vím, že se šíří tento virus tím, že lidé eh, jedí kontaminované maso. A je potřeba, abychom tuto věc dostali pod kontrolu. Je potřeba, aby se do toho také zaangažovala celá Africká unie. Je potřeba, aby ty větší státy eh, pomohly těmto eh, chudým státům. Myslím si, že to je jejich problém, ale současně to je také náš problém. Já bych chtěl využít této příležitosti, abych poděkoval všem členům zdravotního personálu, kteří skutečně nasazují své životy. Často na ně zapomínáme. Kromě toho eh, bych eh, se chtěl obrátit na eh, paní komisařku s otázkou, jestli bychom neměli urychlit celý ten proces, který již byl zahájen ve Spojených státech, na jehož konci bychom mohli mít skutečně efektivní vakcínu proti ebole. Teď pan Gerenc má dvě minuty. Děkuji, pane předsedající. Podceňování krize mezinárodním společenstvím a neexistence koordinované strategie vysvětluje to, jak se virus rozšiřuje a to je zneklidňující. Máme na to se této výzvě postavit. Zatím se nezdá. Víme, že se zdvojnásobuje počet nakažených každé tři týdny. Čím díle budeme čekat, tím obtížnější bude zastavit tento, eh, toto rozsáhlé rozšiřování. Co potřebujeme? Potřebujeme být bdělí a obestřední eh, samozřejmě, ale v nejkratší možné době mít nějakých 2000 lůžek k dispozici, abychom poskytovali služby, které jsou zapotřebí a abychom také izolovali eh, příslušné zóny. Ne pozítří, ne zítře, ale teď. Je vážná doba, potřebujeme jednat. Velcí humanitární pracovníci nám jasně řekli, co je třeba dělat. Eh, pokud teď volají eh, směrem k mezinárodnímu společenství, aby se eh, vyvinula eh, maximálně úsilí pro použití i vojenských možností, tak to už znamená, že situace je velice vážná. Je třeba jednat, je třeba vytvořit střediska pro řešení případů, tak mají stávající kapacitu naprosto nedostačující a často musí nemocní se vrátit domů, kde nakazí další. V Liberii je situace zvlášť dramatická. Tady je vlastně zdravotnictví v úplných troskách, takže e, teď vidíme určité věci, které znamenají, e, že by se tato situace, která je velice dramatická, mohla rozšířit i do dalších zemí e, v regionu ty země jsou v tuto chvíli e, ještě e, závislejší na vnější pomoci. A závěrem opravdu klobouk dolů před maximálním úsilím a odvahou všeho zdravotnického personálu na místě. Sanchez, minuta a půl. Gracias, señor presidente. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Nevíme, jaké, jaký je faktický počet lidí, kteří již zemřeli na ebolu protože zdravotní systémy v západní, eh, v západní Africe jsou mimořádně slabé a možná eh, jsou na Prahu naprostého rozpadu. Eh, Evropská unie a také členské státy teď hovoří o tom, že by mohlo dojít k dalšímu snižování rozpočtu už eh, eh, došlo k poklesu o 74%. My chceme, aby tyto africké země měly možnost eh, se vyrovnat s těmi obrovskými dluhy, které mají v těchto zemích stále ještě dochází k dalším zločinům. Tito my potřebujeme abychom si uvědomili, eh, že tato epidemie se může stát skutečně hrozbou pro celý svět a jako taková vyžaduje také eh, určitou eh, masivní reakci. Stále ještě nemáme dost lékařů na místě, stále ještě chybí ty karanténní místa Jestliže vezmeme příklad například Kuby, ti, eh, Kuba vyslala více než 100 lékařů, odborníků ve srovnání se eh, spojenými státy. Co chtějí spojené státy? Ty chtějí vyslat 3 tisíce vojáků eh, vysílají více vojáků než lékařů. Tito lidé trpí a nepotřebují další militarizaci své oblasti potřebují mít zdroje, které jim umožní zvládnout tuto situaci. Poskytují eh, takovou situaci, která jim umožní poskytovat zdravotní péči, kterou si tito lidé zasluhují. Pane předsedo. Já bych, se, já bych se ráda vrátila k tomu, jak jsme špatně zatím tuto epidemii řešili. Ono to vlastně začalo v Guineji 22. března a rychle se rozšířilo do Sierry a Leony, eh, Nigérie a Senegalu. Jak eh, říkáte, je to, jak, je to nějakých 4900 lidí, ale to je jenom, jenom odhad a nějakých 2400 mrtvých. Mezinárodní eh, společenství nereagovalo ani OM OMS, VH, VHO nereagovalo a e, ona se ta epidemie začala obrovsky rozšiřovat. A najednou jsme si všimli, že e, země e, nemohly reagovat. Jsme tady ve válečném stavu. Premiér země říká, že ta země se položí, že dochází k totálnímu rozkladu, že dochází i k, k potravinové krizi. Já jsem měla docela radost, že komise řekla, že přijde se 150 miliony eury, ale to opravdu nestačí. Tedy tedy nedostatek mezinárodní koordinace. My bychom si přáli, aby OSN prostřednictvím orgánu pro řešení krizí se všeho tohodle ujali. Tady je zapotřebí opravdové koordinace. A teď jsem slyšela prezidenta Obamu, jak říká, tři tisíce vojáků to není tři tisíce vojáků. Musím reagovat na to, co teď řekla kolegyně. Je to tři tisíce lidí, kteří budou na místě dělat polní nemocnice a všechno tohle, co je velice zapotřebí, ale ono to nestačí. Evropská komise musí říct, my také budeme eh, posílat personál, a, eh, které budou, eh, a budou stavět nemocnice. Já tam mám vlastní děti, ta situace je katastrofická. Slyšela jsem Borga, jak říká, situace v Evropě je v pořádku, ale on nic nepochopil, ne, nepochopil. Pokud se to zmutuje, tak se to může stát světovou epidemií, takže musíme se toho opravdu chopit oběma rukama. Ano, je zapotřebí letadel a návratu domů. To je samozřejmě v pořádku, ale teď tady neexistuje ani jediné letadlo, které by bylo schopno dovést zpátky ty dobrovolníky a humanitární pracovníky. Děkuji, děkuji, pane eh, předsedo, dámy a pánové. Eh, tato epidemie eboli ve západní Africe pochopitelně ovlivňuje obrovské množství lidí. Více než 2000 lidí již zemřelo a více než 5000 lidí bylo již infikováno touto chorobou. Eh, zatím jsme nebyli svědky nějaké konkrétní reakce na tuto situaci. Eh, západní svět vždy se mobilizuje, když dojde k nakažení eh, někoho ze západu, ale eh, těm stovkám tisíců Afričanů, Afričanům takovouto okamžitou pomoc nenabízíme. Eh, většinou se o tyto země zajímáme pouze, když nám jde o nějaké zdroje. Jaká krize, když ne krize, krize s ebolou, by mohla vyvolat skutečnou odpověď, která přivede do jedné fronty eh, celý svět. Jedná se o sociální a politický problém, který má eh, obrovský dopad. Eh, také zeměděl, Světová zemědělská organizace prohlásila, že epidemie eboli bude mít obrovský dopad také na úrodu v těchto zemích. Má to obrovský negativní dopad také na export z těchto zemí. Eh, zdravotní systém v těchto zemích je mimořádně eh, slabý, často vůbec neexistuje, neexistuje tam infrastruktura potřebná, neexistují tam silnice. Eh, místní lidé nemají jasný, jasný jasnou představu o tom, jak tato nemoc probíhá. Kromě toho tady existují i náboženské, etické a, a etnické a jiné e, aspekty. To znamená další prolévání krve v těchto oblastech a znamená to další e, úmrtí těchto lidí. Musíme na to reagovat. Otázka je, jak. Grazie, prezident. Pan Salvini na minutu a půl. Děkuji, pane předsedo. Eh, umírají tisíce eh, lidí, již tedy umřeli a konečně se Evropa rozhoupala. Od nakažení do smrti mohou uplynout pouze dva, tři dny. My máme operaci Mare Nostrum, to je strašné. Eh, a přicházejí k nám také lidi, kteří utíkají z postižených oblastí, z Nigérie, Senegalu, Liberie. A samozřejmě, že čím víc eh, se budeme soustředovat eh, na zásahy přímo, přímo na místě, eh, tím účinnější bude naše úsilí. Spousta zemí přijímá daleko přísnější opatření. Saudská Arábie, Indie uvažují o uzavření hranic, ale co, co bude chtít dělat Evropa? Na našich plážích eh, eh, dávno přistávají stovky a tisíce dalších lidí eh, z Afriky, kteří v sobě nosí ebolu, tuberkulózu a tak dále. Čili to skutečně je náš problém. Čili já si myslím, že skutečně má smysl, abychom, když už tedy chceme zachraňovat lidi na mořích, tak je musíme také prověřit eh, zdravotně. Já si myslím, že eh, daleko lépe by bylo, kdybychom peníze, které věnujeme na záchranu těchto lidí, věnovali přímo na pomoc Africe. Pan Venda. Eh, pane předsedo, v západní Africe máme dneska eh, nejhorší eh, epidemii eboli, 4,5 tisíce nakažených, z toho 2 300 obětí. Mnoho organizace, organizací poskytlo pomoc a teď už máme i prakticky téměř dvě stovky personálu, které byly také nakaženy co, z čeho to pochází. Je to životní styl, nebezpečné rituály, nebezpečné stravovací zářiky, eh, návyky. Generální ředitel VHO toto vyhlásil za závažnou globální krizi, čili je to epidemie, která se nás může dotknout přímo. Evropská unie si dala za úkol pomáhat Africe v humanitární oblasti a my jsme přijali také eh, novou rezoluci a já podporuji o něch 140 souhlašených milionů navíc. V lete, ve dvou letech 2003 byl jeden z nich, eh, se také podařilo eh, utlumit takovou tu, takovou tu eh, k epidemii eboli. Eh, byli jsme úspěšní, ale protože jsme byli účinní. Eh, děkuji a nyní pan Guerrero Metz. Děkuji vám, pane předsedající. Evrop- pardon, africký kontinent je často nazýván světadílem utrpení a tento název eh, opravdu odpovídá skutečnosti. Hladomory, genocida, to všechno eh, vedlo a vede k obrovským množstvím ztracených eh, životů. Dětská umrtnost je nesmírně velkým problémem. Na tomto kontinentu dochází také k ozbrojeným násilným konfliktům, teroristickým činům, ať se podíváme, kam chceme. E, tento kontinent se vymanil z období kolonialismu a teď je znovu kolonizován prostřednictvím svých surovin a struktur. E, krize, kterou představuje epidemie eboli, je obrovským neštěstím. E, dá se e, vlastně hovořit o třech takových základních rysech. Exponenciální e, růst počtu nemocných, obrovská umrtnost a za třetí nedostatek základní zdravotnické pomoci, zdravotnických zařízení. To je situace, které tvoříme, tva, stojíme tváří v tvář. Takže zdravotnická pomoc, zdravotnický personál, přístup humanitární pomoci, to vše je nutné. Potřebujeme eh, podpořit eh, závěry Rady z Milána eh, a také konferenci dárců. A ještě na závěr čím dřív budou ratifikovat evropské státy 11. fond pro rozvoj, tím lépe budeme a dříve vybaveni pro řešení situace. Děkuji. Já eh, jsem se na začátku dnešního roku hovořila o tom, že je potřeba vytvořit určité partnerství s těmto zeměmi. Rozpočet byl přes 600 milionů. Snažili jsme se najít, no, podpořit nový výzkum, který by vedl eh, k, k, vývoji takových léků, které by mohly řešit takovéto epidemie. Eh, myslím si, že eh, v současné době komise se snaží některé části tohoto rozpočtu právě nasměrovat také na výzkum proti ebole. Nikdo si nemůže myslet, že bude schopen sám najít lék na ebolu, ale musíme skutečně povzbudit naše vlastní výzkumná centra a také soukromé eh, firmy jako je Smith Klein a další, které možná mají v současné době potenciální vakcínu, která by byla k dispozici proti ebole. Ebola je skutečně mimořádně nebezpečná. Máme výzkumné pracovníky, máme experty, kteří v současné době se snaží zlepšit prevenci proti této nemoci Eh, čili v rozpočtu peníze jsou, pojďme tyto peníze využít co nejlépe, tak, aby se dostali do rukou vědců, kteří nám mohou pomoct ten zolek najít. Děkuji. Paní Vodová, pan eh, Karve a pan Moj, pan Moj eh, mají, požádali o reakci na to, co jste řekla, chtěla, umožňujete jim to? Ano, takže pan Carver. Děkuji, pane předsedo. Eh, eh, děkuji za to, že jste zohlednil moji eh, modrou kartu. Máte, paní Fodová, souhlasíte také s s tím, co řekl zde pan Deva, který hovořil o tom, že často se to šíří kontaminovaným masem. Dále bych chtěl se zeptat, jestli je možné se eh, eh, podívat na možnost eh, ještě jednou posoudit to, jestli se mohou některé tyto věci dostávat i do Velké Británie prostřednictvím lidí, kteří se přijíždějí do Velké Británie a e, pro, někteří z nich dokonce mohou přivážet právě tento typ masa k nám do naší země a to potom se projeví také například tím, jak se přispějí v ceně. Já bych chtěl, e, chtěla říct, že tyto, e, tyto fondy by měly jít na výzkum, teda vy jste to říkala, přemýšlela jste také o tom, Eh, že by mohly být použity, použity tyto peníze na to, abychom překontrolovali, jakým způsobem tyto peníze jsou využívány pro výzkum. V Itálii například existuje obrovská korupce v této oblasti a eh, velice a eh, máme v podstatě takový systém, kdy si přihrávají lidé navzájem různé funkce jinými slovy. Já si myslím, že pokud by měl takovýto výzkum provádět, byl prováděn v Itálii, tak je potřeba dohlédnout na to, že se provádí skutečně způsobem, který je vhodný. Co se týče té první otázky, tady máme naprosto jasný princip. Jestliže chcete se obrátit s otázkou na dalšího poslance, tak se obracíte na toho poslance, kterého se to týká. Já nemohu odpovědět eh, eh, otázku, kterou vlastně kladete panu Devovi, protože eh, i když se jedná o mimořádně váženého kolegu, já nejsem on. Přesto ale vám odpovím, odpovím, eh, co se týče té britské eh, úlohy v těch výzkumných programech, o kterých hovořím. A co se týče italských výzkumníků, já pochopitelně na to také nemohu reagovat, ale co se týče té naší vědecké komunity ve Velké Británii, ta je skutečně na vedoucím místě ve snaze najít nová řešení, eh, která by umožnila léčit tyto nemoci. Um, eh, například eh, tuberkulóza, která v současné době rezistentní na drogy, v současné době už se do Evropy dostala. Čili toto představuje skutečně eh, obrovské riziko. Myslím si, že naše vlády by měly se věnovat těmto výzkumům. Je potřeba aby eh, jednotlivé vlády se tomu věnovaly. Eh, eh, je to mimořádně důležitý výzkum, měli bychom podpořit naše výzkumné pracovníky, měli bychom podpořit tento výzkum a pokusit se získat pro ně potřebné finanční prostředky. Děkuji všichni už to tady řekli, já to jenom zopakuji, ano, potřebujeme mezinárodní mobilizaci a to urgentně e, proti e, této obrovské hrozbě s tolika závažnými e, dopady zdravotními, ekonomickými, sociálními. A musíme si samozřejmě položit otázku, jak to je možné, že mezinárodní společenství reaguje tak pomalu, že to trvá měsíce, než tu otázku opravdu začíná začínáme vážně řešit. To je má první otázka. Za druhé, eh, chci pozdravit to, co učinil prezident Obama. Je, myslím, dobře, že se tady pozdvihl jasný, výrazný hlas eh, a já si eh, vážím toho, co jste udělala vy, paní komisařko, a co říkáte, ale trochu je mi líto, že tady není hlas, který by se vyjádřil jménem Evropské unie, jménem Evropy, předseda komise či předseda rady. Byla bych ráda, kdyby se to stalo. Za třetí, dáváme peníze a to je velmi dobře, nicméně víme, že e, tam není zapotřebí pouze a jedině peněz. E, když hovoříte s těmi lidmi na místě, se zdravotními personálem na místě, tak e, mě se, já jsem toho byla svědkem. Oni potřebují konkrétní pomoc, logistiku, potřebují prostě další pracovníky, potřebují laboratoře, mobilní laboratoře, potřebují leteckou dopravu pro sebe samotné, Eh, to jsou prostě konkrétní formy pomoci, tady bychom se měli spojit a reagovat jako Evropané. A za čtvrté, nemůžeme čekat, až se dostane epidemie do eh, přeshraničních oblastí, do sousedních států. Musíme potlačit riziko epidemie eh, v zemích, jako je Mali či pobřeží Slonoviny, sousedních zemích. To je boj, který musíme vést a Evropa opravdu musí být na úrovni všech těchto výzev. Další je paní Albiol Guzmán na dvě minuty. Liberia, Guinea. Děkuji. Sierra Leone, Liberie, Guinea, Guinea Conakry jsou postiženy ebolovou krizí. A není náhodou, že právě zde tato epidemie ničí spousty životů. Ovšem není to náhoda, jsou to totiž chudé země. Dá se říci, že e, Spojené státy se po desítky let obracely zády e, k africkým zemím a e, nevnímali jsme riziko tohoto, tohoto, tohoto viru. A to, že nyní pomáháme, to není altruismus, to není romantická snaha zachraňovat životy. To je otázka sebeobrany před touto epidemií. Je třeba, aby se také chudým dostala lékařská péče, eh, poněvadž tato ebola má, krom toho, že je sama smrtelná, má také smrtelné důsledky pro místní ekonomiku. Já velice vítám eh, úmysl Kuby vyslat 154 lékařů a zdravotnický personál na pomoc. Paní Boj, Hojbuch na minutu a půl. Eh, děkuji, pane předsedo. Eh, já bych chtěla apelovat na jednu věc. My jsme hodně slyšeli o Apple, o ebole, o tom, jaké to má dopady a jak je nutno pomoci postiženým zemím. Organizace a místní vlády jsou přetíženy, dělají, co mohou a nestačí to. A tady nejde jenom o solidaritu je jednoduše a prostě naše povinnost dát k dispozici všechno, co máme k dispozici. Hovořil o tom pan kolega Görens. My máme také eh, vojenské jednotky, vojenský personál, který zde můžeme dát k dispozici OSN eh, podle eh, protokolu z OSA. Tento personál ten má dobrou strukturu velitelskou, eh, je velice dobře vyškolen a vycvičen a my prostě musíme sáhnout na tento zdroj. Nemůžeme dále čekat, pokud skutečně chceme zabránit dalšímu šíření této humanitární katastrofy. Já apeluji na všechny členské země Evropské unie, aby začaly konat Nemůžeme protahovat diskuse na toto téma. Musíme být schopni omezit vliv eboli. Víme, že je to daleko více než jen zdravotní problém. Nechci si tady opekovat, ale chci skutečně naléhavě apelovat ještě jednou, že je třeba, abychom lidem na místě ukázali, že s nimi se solidarizujeme nejenom slovy, ale že jsme schopni také účinně a důsledně jednat. Děkuji a nyní eh, paní Meli na minutu a 30 vteřin. Děkuji, pane předsedající. Vážnost epidemie eboli musí vyprovokovat neopominutelné zamyšlení nad eh, celou situací. A situací eh, i u nás v Evropě. A způsob, jakým reagujeme na eh, situaci v Africe, kde obrovské částky peněz se rozmělňují, které tam zasíláme, se rozmělňují v korupčním prostředí. Teď máme tři měsíce spoždění v diagnoze epidemie. Vidíme Eh, jak obrovské je eh, nevyvážená je situace mezi jihem a severem to jsou e, situace, kdy Evropa si musí uvědomit, jaká je její odpovědnost, protože toto je epidemie, e, která se může rozrůst. To je otázka času. Takže nad rámec těch opatření, která byla přijata, opakuji, šest měsíců po té, co přijata být měla, je teď nyní nutné jednot, jednat tak, že budeme, e, budeme zasílat Eh, skutečně eh, zásadní pomoc a v dlouhodobém eh, řešení, v dlouhodobém horizontu najdeme řešení i pro sociální otázku. Ono tady jde i o přistěhovaleckou politiku, o otázku karanténních záchytných pracovišť na našich hranicích a především a zásadně je třeba vytvořit plán v samotné Evropě specifických struktur, struktur více eh, multidisciplinárních eh, typů eh, pomoci, tak jak už to také někteří začali říkat, ale byli obviněni z toho, že se chovají evangelicky a nahrávají příliš třetímu světu. Teď je to opravdu notnost. Předsedající, dodržujte prosím čas, vážená paní poslankyně, neboť budeme mít jinak velké spoždění. A nyní je na eh, řadě pan Petr Líze na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo, kolegyně, kolegové. Já sám jsem eh, určitý čas pracoval jako lékař v rozvojové zemi. Takže mám představu o tom, jak se cítí kolegové, kteří nyní bojují proti ebole a jak se cítí jejich pacienti. Já eh, snímám klobouk před všemi, kteří pomáhají. Hmm Eh, zdá se mi nevhodné, že někteří kolegové eh, v tomto parlamentu eh, tuto obtížnou situaci zneužívají pro politické cíle, například tady to zmínění, zmínky o Kubě a tak dále. Já si myslím, že do tohoto politika nepatří. Není to tak, že by lidé v Evropě museli mít strach, že by se sami nakazili. Je dobře, přijímat lidi, kteří pomáhali, eh, eh, dát jim eh, jistotu kvalitního ošetření. Lidé v Evropě se mohou cítit bezpeční před touto infekcí, to mohu jak si jako lékař posoudit. Nicméně Eh, pomáhat v západní Africe, to není jenom otázka humanitární pomoci, je to také v našem vlastním zájmu. Eh, jsou zde země těsně před schroucením v dramatických fázích svého vývoje a na světě už máme dosti krizí, takže je skutečně v našem zájmu, abychom těmto zemím pomohli udržet se na nohou paní komisařko, ano, mnozí pomohli přidali jsme prostředků, pomoci, ale chci upozornit na problém pro náš rozpočet. V několika posledních dnech také z mé členské země jsem slyšel, že je třeba více dělat pro Ukrajinu, pro Irák a také pro západní Afriku, eh, Palestinu a tak dále. Eh, Giovanni Lavia tady opakuje, jakožto zpravodaj pro rozpočet, že v rozpočtu na to nemáme prostředky. My musíme být flexibilnější, abychom tyto výzvy byli schopni zvládnout. Děkuji. Nyní eh, paní Arena. Děkuji, pane předsedající. Eh, já eh, jsem opravdu velmi, velmi eh, zaskočena, nepříjemně zaskočena tím, nejenom, že se hovoří o Kubě, ale jakým to nem někteří hovoří o ebole. Od března nám příslušníci lékařů bez hranic eh, říkají o tomto nebezpečí. Teď je září, šest měsíců poté a virus neustále postupuje. Eh, nákaza se šíří exponenciálně každých 15 eh, dnů se zdvojnásobí eh, počet nakažených. Je třeba jednat. Můžeme litovat toho, že jsme nebyli dost rychlí. Dnes ale musíme především si klást otázku, co udělat pro to, aby se to zastavilo. Eh, já bych skoro řekla, že to je jednoduché. Lékaři bez hranic nám jasně řekli, co je třeba činit. Je třeba jednat koordinovaným způsobem. Je třeba přivést zařízení. Je třeba mít izolovat izolované cely, je třeba mít e, přenosné laboratoře, je třeba mít k dispozici leteckou dopravu. To jsou všechno věci, které mají státy k dispozici z civilního hlediska i z vojenského. Tady to bylo řečeno. Když se hovoří o armádě, tak já bych ráda viděla humanitární armádu, která přijde s skutečnou pomocí těm e, e, obyvatelům, kteří jsou opravdu v koncích. Tak nevybírejme si, nebuďme přebíraví, všechny možnosti možnosti jsou dobré, abychom s tímto virem bojovali. Žádejme radu a komisi, aby své prostředky dali k dispozici těmto eh, lidem a to, co v nejkratší době. Na řadě je e, paní Ries na e, jednu minutu. Děkuji, pane předsedající. Kolegové a kolegyně už to e, tady řekli, jak situace je vážná. Já už se nebudu vracet k těm údajům, ty jsou dobře známé a navíc jsou výrazně podle expertů podceňovány. Naše pomalá odpověď to je to, co mě opravdu znepokojuje. To už tady také bylo řečeno. Pan prezident Obama, paní komisařka, my všichni tady tady říkáme to samé, je tady strategie, je tady cestovní mapa, prevence, výzkum, to všechno bude trvat dlouho, víme to. E, Belgie například e, Eh, a další země mají tyto eh, kapacity vojenské a eh, civilní, aby takovéto situace řešili. Všichni experti v terénu už hlasitě žádají, aby došlo ke koordinaci. Já jsem vás slyšela, pane zástupce předsednické země, hovořit dlouze o této koordinaci. My to víme, ale paní Riva si to říkala se svými dětmi, s kterými hovořila, kteří jsou, které jsou tam. Je třeba jednat okamžitě, rychle rychle a koordinovaným způsobem. Nemáme na výběr. Už končím, pane předsedající. Pokud chceme, aby se tento virus nerozšířil dále po Africe a nedošel až k nám, tak tady jde o solidaritu. To není nějaká možnost, kterou máme na výběr, je to naše povinnost. François Grostet, minutu a půl. Děkuji, pane předsedající. Paní komisařko, samozřejmě už to tady zaznělo eh, z úst mnohých. Eh, to, co VHO předvídá, jak se bude tato epidemie eboli eh, bude vyvíjet, eh, to je velice pesimistické. A nemilme se, tady nejde o nějaký problém, který se týká pouze západní Afriky. Tváří v tvář rozsahu této epidemie jsme všichni potenciálními cíly a teď jde o to se rychle a zásadně mobilizovat, protože času už jsme ztratili dost. Bylo by to tak snadné se svý, eh, své odpovědnosti eh, nezhostit, eh, říkat, že se nejedná o něco, co se týká našeho kontinentu, ale ona je to světová krize. Hodnoty, které bráníme my, Evropané ve světě, hodnoty solidarity, důstojnost, vzájemného respektu, činí z naší podpory eh, těchto národů eh, morální povinnost. A já chci zdůraznit to, co dělají eh, týmy na místě, nevládní organizace. Opravdu to se předtím skláním a my musíme tuto podporu E, věnovat i nadále. A samozřejmě musíme chránit i své občany, protože tady mohou být nepřímé důsledky této sanitární e, hygienické krize, která by se mohla rozšířit až na Evropu, ale především jde o destabilizaci celého regionu ze sociálního, ekonomického a humanitárního hlediska. Evropa nemůže a nesmí zůstat pasivní tváří v tvář takovémuto dramatu protože přece e, musíme mít Evropu, která se e, zhostí své odpovědnosti důstojným způsobem. Ale klademe si otázku. Virus byl objeven v roce 1976 a až dosud neexistuje e, známý lék. Já v tom vidím důkaz toho, už končím, že musíme i nadále podporovat vědu a výzkum v lékařské oblasti. oblasti to je zapotřebí. A k tomu evropská solidarita. E, epidemie eboli nám klade řadu otázek a my musíme na tyto otázky e, reagovat, reagovat pro dobro kontinentu i pro naše vlastní. Pan Parňo na minutu 30. Děkuji, pane předsedající, paní komisařko. Ano, je to urgentní. 20 tisíc osob, které jsou potenciálními obětmi do konce letošního roku. A přitom ještě 1 milion Afričanů je v tuto chvíli v karanténě v rámci této epidemie. Já vítám eh, to, co udělala Evropská eh, komise eh, o těch 150 milionů eur. To je dobré, ale je třeba konkrétně říct, k čemu budou tyto finanční prostředky využity. Je třeba zvýšit eh, počet a kapacitu eh, těch eh, zdravotnických zařízení a izolovaných cel. Je třeba zajistit převoz dalších mobilních laboratoří, vytvořit regionální centra, zdravotnická centra, poslat tam větší počet zdravotnického personálu. Já jsem byl zpravodajem ohledně rozhodnutí, co se týče přeshraničních hrozeb v oblasti zdraví v červenci 2013, což vešlo v platnost 6. listopadu 2013. Je to skutečně e, urgentní a já tam v jednom bodu úvodního ustanovení hovořím o nutnosti e, setkání e, ministrů zdravotnictví Evropské unie, aby se zamysleli nad touto epidemií. My musíme tyto věci lépe monitorovat a v, tuto, v tomto případě vytvořit vytvořit předpoklady pro e, zažehnání krize tak, aby bylo aktivován na síť, e, která se zabývá e, patogeny a být samozřejmě v těsném kontaktu s Evropským centrem prevence a kontroly chorob. Takže to jsou urgentní věci, které máme před sebou. Na řadě je pan Berder na jednu minutu. Paní Berder. Eh, Ebola se šíří velice rychle. Dvojnásobí se jednou za tři měsíce a zdá se, že skutečně nebudeme schopni vůbec na to reagovat. Evropská unie už se začala mobilizovat, ale musíme toho udělat více. Musíme zabránit dalšímu rozšíření této epidemie. Musíme také podpořit veškerý výzkum, který směřuje k tomu, abychom eh, získali léky pro boj nejen s ebolou, ale s podobnými nemoci. Nejde o to, aby na tom vydělávaly farmakologické firmy. Musíme investovat veřejné peníze eh, Eh, například Evropská unie eh, financuje eh, výzkum, jehož cílem je získat lék proti malárii. V současné době již existují také testy na lidech týkající se té nové vakcíny pro ebolu. A je potřeba mít dostatečné finance právě pro tento typ výzkumu. Je potřeba, abychom tyto celosvětové epidemie okamžitě dostali pod kontrolu. Je potřeba vyškolit nejrůznější vědce, je potřeba získat veškerou expertízu, kterou potřebujeme k dispozici k tomu, abychom mohli zachránit lidské životy dnes i v budoucnosti. Děkuji. Další, eh, pan Lavia. Děkuji, děkuji vám, pane předsedo, eh, paní komisařko. Eh, ministři, dovolte, abych na úvod připomněl tisíce obětí této epidemie. Myslím si, že všichni bychom měli poděkovat všem těm, kteří pracují jako lékaři, jako zdravotní personál, jako dobrovolníci eh, ve snaze dostat tuto chorobu pod kontrolu. Je to v zájmu všech zemí, eh, nejen zde v Evropě. Jedno téma je pro mě mimořádně důležité a sice to, jaké budeme mít k dispozici zdroje pro boj s touto chorobou. Je potřeba, aby naše reakce byla podpořena dostatečnými finančními prostředky které nám umožní, aby okamžitě jsme přestěhovali to, co je potřeba přestěhovat na toto místa. Ehm, e, bohužel ten víceletý e, finanční rámec nám e, neumožňuje dostatečnou flexibilitu a myslím si, že až příště budeme dojednávat nový rozpočet, měli bychom se soustředit právě na možnost uvolnění takovýchto nutných finančních prostředků i když by to bylo za cenu toho, že některé programy tím utrpí. Chtěl bych říct si jménem tohoto parlamentu a jako předseda výboru Envy, eh, eh, že v pondělí eh, v Milánu eh, bude eh, setkání ministrů a já tam budu apelovat na všech 28 zemí, aby se spojili a koordinovali své úsilí v boji s, takový, s takovouto epidemií. Pochopitelně takováto epidemie vyžaduje naše úsilí a měli bychom se soustředit i na prevenci možnosti dalšího rozšíření na náš kontinent. Teď pan van Bremt, paní van Bremt, děkuji, děkuji pane předsedo. Eh, já mám velice málo času, ale řeknu jednu věc, která je velice důležitá. Už to tady zaznělo od jiných kolegů a je to to, co je na tom nejdůležitější, a to je koordinace. Chtěla bych tady citovat Davida Navara, což je ten hlavní eh, koordinátor OSN pro boj s ebolou a ten říká, koordinace může zachránit lidské životy eh, a eh, tato koordinace by měla být v oblasti nejen zdravotnictví, ale také v oblasti logistiky, ochrany lidí před nakažením v obecném slova smyslu. A proto si myslím, že když vy a také eh, eh, komise eh, apeluje na členské státy, aby spolupracovali a nereagovali jako jednotlivé členské státy. Zatím tedy na to nebyla příliš velká odezva, ale teď, kdy jsme svědky toho, že tato epidemie se skutečně stává katastrofální, že alespoň teď při tomto uvědomění si lidé kladou otázky, co bychom měli dělat dál. Měli bychom se z toho poučit, měli bychom si uvědomit, že v budoucnosti bude potřeba reagovat mnohem rychleji a komise by měla právě eh, mít tuto úlohu hlavního koordinátora Myslím si, že to bude důležité i pro novou komisi. Myslím si, že Evropská unie skutečně může toto udělat. Ehm, máme určitou expertízu k dispozici a myslím si, že bychom měli dokázat, že jsme schopni ji koordinovat eh, tak, aby skutečně jsme mohli pomoci nejen v Africe. Pan Jiménez Berser Barro, paní, pardon. Mi Děkuji, pane předsedo. Já musím začít eh, slovy podpory pro oběti této nemoci. A za druhé bych eh, chtěla poděkovat všem lidem, kteří pracují přímo v terénu a zachraňují životy. Přeji si, abychom pomáhali eh, prostřednictvím institucí těmto Eh, lidem. A jeden eh, z nich eh, je španělský farář, který se pokoušel pokoušel pomáhat nakaženým ebolou a zůstal na místě také poté, co se sám nakazil. Potřebujeme mezinárodní koordinaci po, pro pomoc organizacím, kteří přímo na místě poskytují všemožnou podporu. Situace se zhoršuje a má těžké dopady na místní ekonomiku. Pokud nebudeme jednat okamžitě, budeme pouze přihlížet zhoršování situace. Množství pacientů přibývá rychleji, než jak, jak jsme my schopni reagovat. Je třeba poskytovat pomoc humanitární, ale obecně všemožnou pomoc. Musíme posílit výzkum, který nám pomůže zadržovat tuto chorobu. Bohužel přímo na místě hovoříme o zemích, které si sami neporadí a začínají být izolované. Eh, já skutečně se domnívám, že musíme podpořit všechny ty, kteří eh, bojují s ebolou. Jsou to hrdinové a je třeba, abychom jim vyslovili uznání. Paní Šaldemos na minutu. Děkuji, pane předsedající. Epidemie eboli je globální výzva a proto jsem velice ráda, že komise e, a členské státy to začínají vnímat jako vážnou hrozbu. Začali jsme jednat a bylo opravdu e, na čase e, mám tady dvě výzvy ke komisi i k členským státům. Za prvé, prosím vás, vyřešte problém s eh, evakuací eh, zdravotnického personálu zpátky do Evropy, protože jedině tak se nám podaří získat další lidi, aby jeli pomoci eh, do terénu. Za druhé, doufám, že souhlasíme s tím, že ty peníze, které tam pošleme, nebudou brány z klasické obálky rozvojová pomoc, ale že budou z jiných zdrojů, z nových zdrojů, protože jinak nebudeme moci pomoci těm eh, dotčeným státům vytvořit eh, si eh, kapacitu dlouhodobě. Musíme poslat opravdu zásadní pomoc, musíme to udělat správně a já doufám, že se nám podaří koordinovat naše úsilí. Pan Šerik Perik na minutu 30. Paní Šerik Perik. Děkuji vám, eh, pane předsedající a paní eh, komisařko. Chci říct, že od té doby, co vybuchla tato epidemie, tak dotčené země na africkém kontinentu zaznamenávají obrovské ztráty na lidských životech. Je tady Eh, hrozba dalšího obrovského nárostu nakažených. Je to eh, nesmírně závažné pro eh, tyto společnosti, pro jejich ekonomické systémy a my se musíme zamyslet, jak koordinovat naši pomoc, jak zajistit koordinaci naší spolupráce. Minister Nizozemí řekl, že zapotřebí nakoupit očkovací látky proti ebole a co vlastně se dělá pro to, aby bylo vynalezeno nějaké e, řešení, e, aby tady byl objeven nějaký lék. Celá řada e, výzkumných pracovišť se nad tím zabývá, ale je to pro ně opravdu priorita. To je třeba zjistit. Vývoj v Africe ukazuje, že vakcína proti ebole by měla být naší první prioritou. Na řadě je MICI. Děkuji, děkuji pane předsedo, eh, paní komisařko. Eh, od začátku letošního roku virus Ebola zabil více než 2000 lidí a ovlivnila eh, více než 4000 lidí v, Seora, v, v ve všech těchto zemích. Evropská komise sice podpořila svoje úsilí bojovat s touto chorobou, přesto však tato, tento boj zatím nebyl dostatečně efektivní a ten problém e, není jen e, problém e, náš, ale je to problém lidí, kteří se stávají obětí této epidemie. E, Eh, pochopitelně určité riziko tady existuje také v souvislosti s tím, že by tento virus se mohl dostat i do Evropy. Proto já bych chtěla apelovat na Evropskou komisi, aby skutečně udělala všechno pro to, abychom se vypořádali s touto epidemií a také bych, byste možná měli uspořádat eh, zasedání, které um, by eh, přivedlo k jednomu stolu lidi, kteří, jsou, eh, kteří by potom byli schopni reagovat na tuto epidemii. Měli bychom udělat naprosto všechno, co eh, můžeme pro to, abychom zbavili africký kontinent eboli a abychom se postarali o to, aby se nikdy tato choroba nedostala do našich zemí. Paní Kiangi, jedna minuta. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Myslím si, že žádná země by neměla být ponechána sama pro sebe. V současné době eh, přenosné choroby, jako je ebola, nás mohou všechny dostat na kolena, pokud nebudeme na ně reagovat koordinárním způsobem a to na mezinárodní úrovni. Je potřeba, abychom bojovali s touto chorobou a to hned. Eh, myslím si, že ta ten tragický rozsah této choroby eh, nám dává nahlednout eh, k tomu, že všechny tyto země potřebují naši pomoc v celé řadě oblastí Afriky eh, je situace velice špatná. Je potřeba koordinovaným způsobem pomoci těmto eh, chudým zemím eh, vypořádat se s touto tragedií. Je potřeba také bojovat s chudobou. Boj s chudobou by se měl stát prioritou. Potřebujeme vytvářet nová partnerství, je potřeba vytvářet eh, nové nemocnice, je potřeba vyškolit také místní zdravotní personál v těchto zemích, je potřeba podpořit jejich systém školství a tak dále. V takových zemích, jako je například Liberie, Eh, eh, tam eh, existují obrovské, obrovské části země, kde vůbec neexistuje zdravotní péče. Je potřeba to všechno řešit ve zájmu nás všech. A teď máme catch the eye, neboli žádosti o vyjádření. Dovolte, abych vám připomněl, že máte pouze jednu minutu Pane předsedo, vážená paní komisařko, kolegové, kolegyně, Ebola, to je něco, co se dá přirovnat k středověké epidemii moru. Je schopná položit na lopatky jakoukoliv zemi. Víme, že Guinea a Sierra Leone jsou na pokraji kolapsu. Bohužel počet infikovaných roste exponenciálně a my lékaři zatím nemáme účinnou protilátku ani očkování. Evropská unie zajisté musí vyvinout daleko větší a soustřednější úsilí pro to, aby podpořila rychlejší řešení sanitární, sanitárního druhu v podobě například eh, epidem, protiepidemiologických opatření. Je třeba ukázat, že toto se dotýká lidských práv a je v podstatě naší povinnosti jako EU pomáhat bližním v Africe. Nyní pan Bresku. Ebola již nyní ovlivnila téměř tři tisíce lidí, z nich mnozí zemřeli tolik eh, současná oficiální čísla. Ovšem je to závažnější, poněvadž tito lidé nejsou pojmy čísly. Eh, jakožto člen delegace AKT já bych eh, chtěl posílit vyjádření toho, že máme silné obavy a říci, že Evropská unie se musí ujmout vedoucí role v řešení tohoto problému západní Afrika nemá schopnost se bránit. Je to na Evropské unii. A je to důležité rozhodnutí do budoucna. Eh, bohužel žijeme v době, kdy se rozvojové fondy seškrtávají. To není dobře a my musíme konat proti ebole je dobře, co tady všechno eh, komisař, komise řekla, ale eh, je jednoduše prostě třeba tomu věnovat více peněz. Eh, Associamos àqueles que consideram esta epidemia. na minutu. Já chci říct, že tato epidemie skutečně znamená jednu z největších hrozeb E, zdraví. Skutečně je to zdravotní hrozba. Imperialistické vláky, které byly živeny e, kapitalistickým vojensko-průmyslovým e, kapitálem, zavedly určité politiky úsporného charakteru a ty samozřejmě provedly, co provedly. Země, o kterých dnes hovoříme, Sierra Leone, Eh, Liberie, Nigérie a další byly eh, přece eh, imperialistickými mocnostmi dlouhou dobou vysávány. Jsou to země, které v současné době nemají k dispozici účinné zbraně proti této obrovské epidemii. A Evropská unie a Spojené státy mají morální povinnost e, přispět zásadním způsobem k boji proti této chorobě. A chci tady zaregistrovat e, určitou odlišnost mezi Spojenými státy, která posílají vojenský personál, a Evropskou unii, která posílá personál zdravotnický. Děkuji, pane předsedo. Měli jsme tu Měli jsme ve výboru slyšení s panem komisařem a neustále jsme požadovali, aby se více investovalo do výzkumu. Musím říci, že mi připadá velmi líto, že při financování takovýchto mimořádných situací, jakou je eh, ebola, to, že tedy vypukne nějaká epidemie, že jsou členské státy tak zdrženlivé a najednou e, požadují, aby se toho chopila e, Evropa. Říká se e, lépe pozdě než vůbec v každém případě eh, si myslím, že nám moc nepomůže, když budeme vést pouze populistické řeči. To nikomu nemocnému v Africe nepomůže. Musíme jednat rychleji, musíme se připravit na to, že takovéto epidemie budou přicházet častěji a e, Evropa bude moci, muset pomoci. Ne pouze lamentovat, ale skutečně pomoci, tak abychom situaci zlepšili i na základě výzkumu a vývoje. E, musíme dnes přemýšlet o tom, jak bychom se v nejrůznějších oblastech mohli vylepšit, tak abychom do budoucna mohli na takové situace reagovat rychleji. Děkuji. Thank you. As we've watched this horrifying... Děkuji. Když sledujeme, jak se šíří tato děsivá choroba a jak se problémy stále zhoršují, tak určitě všichni můžeme říci, že eh, je třeba skutečně obdivovat ty zdravotníky, kteří tam působí. Eh, je třeba, aby politikové dali přímé odpovědi, přijali účinná opatření a abychom všichni se snažili pomoci vyřešit tento strašlivý problém. A víc než cokoliv jiného bychom všichni měli být jednotní a e, v modlitbách a v přáních myslet na ty všechny, kteří trpí touto strašlivou chorobou a můžeme jim e, jen popřát, e, aby se to celé vyřešilo co možná nejrychleji. Děkuji. Děkuji, pan Vojt. No můj, no můj, Vojt. A Ah, Paní komisařko, mám konkrétní otázku ke třetímu bodu, který jste uvedla. Řekla jste, že proti viru musíme bojovat, musíme ho eh, izolovat. Členské státy přivítali to, že eh, nebo eh, se ptají na to, jak to vypadá eh, s tím, že letecké společnosti do těchto zemí dále eh, lítají. Rád bych se zeptal, jestli je to zodpovědné nebo nezodpovědné, protože virus ne- nezastaví žádné hranice. Když jednou přistane v Bruselu, v Paříži nebo v Berlíně, tak bude pozdě. A proto se ptám naprosto konkrétně, jestli vyšetřujeme dotyčné osoby, jestli jsou možnosti, jak osoby vyšetřit, když dané letadlo přistane, anebo jestli je možnost možno je izolovat do doby, než bude jasné, že eh, nehrozí riziko nákazy. Jinak se také domnívám, že to není téma vhodné pro populismus, protože pokud nebudeme jednat rychle eh, a kdy, pokud se ten virus dostane do Evropy, tak už bude na pomoc pozdě. Děkuji a nyní pan Deli. Honorevole Jakovčič. Pan Jakovčič poštovane dame i gospodo prije svega bih se htio zahvaliti svim onim ljudima Pane předsedo, já bych především chtěl poděkovat všem těm, kteří eh, pracují v terénu v těch eh, zemích a eh, brání šíření nemoci. My bychom si hlavně měli přiznat, že tato pandemie nás zaskočila a také e, vidíme, že máme problémy s koordinací boje proti této pandemii na našem kontinentu v Evropské unii, ale také s dalšími partnery mimo Evropskou unii, protože to je problém celého světa. To není problém jenom Evropy nebo jenom Afriky. Já jsem proto, aby se investovalo do výzkumu, a aby se udělalo všechno potřebné, aby se zarazilo šíření této pandemie a souhlasím s paní komisařkou. Pan Obermajer? Bohužel bez mikrofonu. Děkuji, pane předsedo. Potřebujeme léky, vojáky a dokonce i takové vojáky, kteří budou v případě nutnosti eh, střílet. Eh, takto je možno tu situaci líčit potřebujeme jasné eh, koncepty, jinak nemá smysl, když eh, posíláme vojáky například do Sierra eh, Leone nebo do Liberie. Tady musí Evropská unie jednat rozhodně, musí posílat mobilní nemocnice, léky a experty, které mohou, kteří mohou vzdělávat zdravotnický personál. Musí Eh, tedy posílat pomoc efektivně a rychle, tak aby se z té epidemie nestala pandemie. Děkuji. L'onorevole Jatenmaki. Jatenmakaki. Pan Jatenmakaki, paní Jatenmakaki. Yksi. Děkuji. Vážený pane předsedající, Ebola je dnes jedním z hlavních rizik na celosvětové úrovni pro Evropskou unii i pro další mezinárodní organizace nebrali tuto hrozbu dostatečně vážně. Ebola tedy získala, eh, získává půdu a dostává se do nových oblastí a dnes mezinárodní organizace musí svou práci koordinovat. Mrzí mě, že VHO zatím nemá dostatek zdrojů k dispozici, aby byla schopna čelit tomuto problému. Byla bych opravdu ráda, aby Evropská unie a další mezinárodní organizace jako VHO eh, začali spolupracovat, abychom měli dostatek finančních zdrojů na boj s touto hrozbou. A nyní jako poslední ještě před eh, závěrečným slovem. Eh, já bych chtěla vystoupit jménem Hnutí pěti hvězd a vyjádřit své sympatie se všemi eh, lidmi, kteří ztratili své rodinné příslušníky a eh, také těm zdravotníkům, kteří zemřeli, když se snažili zachraňovat ostatní. A měli bychom se zamyslet nad tím, eh, kam se dostávají ty finanční prostředky, jak se využívají Pokud tyto finanční prostředky jsou vynakládány, musíme vědět, v jaké fázi a na co. To je třeba vyžadovat jak směrem k zahraničí, tak i na národní úrovni. Paní Georgieva. Chtěl bych poděko, chtěla bych poděkovat všem, kteří dnes vystoupili. Eh, dovolte mi tedy nejprve začít otázkou, zda Evropa jednala dost rychle. Eh, co se týče humanitární pomoci, ano, my jsme byli první, kdo poskytl finanční podporu a poslal naše vlastní lidi, naše vlastní doktory, kteří tam šli riskovat svůj život, aby mobilizovali pozornost na tuto epidemii. A od března, kdy epidemie začala, jsme opakovaně Eh, dostávali velice jasné zprávy od humanitárních pracovníků, že to je vážné, že se musí jednat koordinovaně. V srpnu spolu s VHO jsme oslovili členské státy prostřednictvím aktivace mechanismu civilní ochrany. Žádali jsme o podporu, naturální podporu pro ta postižená protože eh, eh, postižené oblasti a humanitární pracovníci si připadali jako kanárci v dolech, cítili hm, ten problém ještě dřív, než celý svět pochopil rozsah toho nebezpečí. A ano, mezinárodní společenství jako celek nebylo dostatečně rychlé, nereagovalo dost rychle na tuto věc, především e, ze strany organizace Lékařů bez hranic, kteří e, tam jsou přítomní. E, trvalo nějaký čas, než svět uznal, dokonce i VHO to trvalo nějaký čas, než uznala že je to vážný problém, který vyžaduje masivní reakci. A chtěla bych eh, velice ocenit naše členské státy, protože během posledních týdnů jsme zaznamenali eh, opravdu snahu členských států zareagovat. Já uvedu pár příkladů. Rakousko eh, s ochrannými pomůckami, Itálie, polní nemocnice, Spojené království a Francie pos- vyskytly nová centra a lůžka. Maďarsko, eh, další pomoc eh, v vybavení, Španělsko do, poslalo do Sierra Leone Ehm, tím také máme vojáky, eh, kteří dnes a zítra eh, studují, jak by mohli třeba hm, přispět k evakuaci těch kapacit, o kterých vy jste říkali, že je naprosto nezbytné ehm, tam mít třeba ty hm, lékařské profese, ale také tedy tu evakuaci případnou. A my teď vidíme už opravdu takovou globální mobilizaci. Ale musíme se nadále soustředit, protože to, čemu čelíme v dnešním světě, kdy jedna krize přebíjí druhou a všechny potřebují zdroje, tak když nebudeme hovořit o ebole, tak máme čtyři eh, eh, krizové situace třetího stupně, nejvyššího stupně Irák, Sýrie, Středoafrická republika a Jižní Sudan. A já bych chtěla okamžitě reagovat na ty z vás, kteří říkali, že musíme zajistit větší flexibilitu, rozpočtovou flexibilitu, aby mohly být peníze nasměrovány velmi rychle na brzké reakce a aby se tím také snížily náklady a současně lidské utrpení a nákladnost té reakce. Na tom my budeme pracovat na zvýšení té flexibility ve světě, který je stále eh, více ohrožený. Ehm, pan Diva Jasný eh, se ptal ohledně šíření eh, toho viru Jednalo se tedy o zacházení s, se šimpanzi, eh, gorilami, eh, dikobrazy a podobně, ale teď se nejeví, že by toto bylo nebezpečí pro zbytek světa, protože tento typ produktů jaksi nepřich, ne, ne, nepřichází mimo eh, tu lokalitu a kromě toho ten virus u, u, odumře, než se dostane ta látka do Evropy. To nám říkají lékaři. A potom další otázka. Zda je dopravní spojení hrozbou pro Evropu. Já řeknu něco, co možná víte, možná ne. Eh, lékaři bez hranic nemají jediný případ pracovníka, který by byl zasažený ebolou. A oni tam jsou, oni tam, tam jsou v terénu. Ebola se může dostat pod kontrolu, prostě když si dostatečně míjí ruce, když se eh, eh, jak si vydezinfikují, než nastoupí do letadla a podobně, tak se to dá eh, odbourat, takže je potřeba samozřejmě mít velice přísná ochrana opatření, ale je, pokud ta jsou dodržená, tak není tam problém. Naopak, pokud bychom znemožnili zasílání více lékařů do těchto zemí a, a kdyby bychom znema, znemožnili odchod, od, odlety z těch nejnebezpečnějších oblastí, aby se tam tu ti lékaři a sestry nemohli dostat, tak pak teprv by došlo k naprosté explozi toho nebezpečí, a, které je zatím potenciální, ale pak by bylo veliké, protože čím více e, odborníků tam bude bojovat s tím virem, tím to bude lepší. E, co se týče výzkumu a očkování a podobně, v tuto chvíli probíhá veli velice intenzivní eh, využívání a všech těch výsledků výzkumu, které zatím byly realizovány, ale zatím tedy musíme si říct si upřímně, že to množství těch látek je velmi omezené. Takže eh, ne každý, kdo dnes pomoc potřebuje, ji může dostat. A proto musíme vyvinout maximální úsilí, abychom bojovali s ebolou u zdroje to znamená tím nejagresivnějším možným způsobem ji zastavit. A poslední, co bych chtěla říct, se týká koordinace. Já nemohu než souhlasit, že koordinace zachraňuje životy konečně máme silný koordinační mechanismus OSN, kde doktor Nabaro je mimořádný profesionál a nejlepší možný zástupce VHO, ale musíme koordinovat také naše vlastní podpory, protože 28 členských států plus komise, pokud se každý z nás bude snažit pomáhat individuálně, tak budeme vyvíjet nepřiměřený tlak na ty, kteří tam zachraňují životy. Já jsem hrdá na to, že mohu si. ano, já vím, já překračuji čas, ale to už je poslední věta. Jsem hrdá na to, že v loňském roce s vaší podporou jsme eh, vytvořili Centrum eh, koordinační reakce na krize, kdy opravdu Evropa může jednat rychle tam, kde to je potřeba. A to je to, co potřebujeme všichni. Děkuji. Děkuji za radu. Má slovo pan Dela Vedova. Děkuji, děkuji dámy a pánové. Dovolte mi, abych vás ujistil, že rada považuje ebolu za jednu ze svých hlavních priorit a bude tak i do budoucna. Děkuji paní komisařce Georgievě za její práci a také za veškerou jasnost, se kterou odpovídala na položené otázky. Na operativní úrovni je toho mnoho, co musíme udělat. Musíme eh, vystavět nemocnice, potřebujeme lékařský a zdravotnický personál, léky a tak dále jinak eh, se eh, to může Jinak se může situace ještě zhoršit vzhledem ke kolapsu zdra- systému zdravotnictví v Liberii a v Sierra Leone. Všechny tyto faktory mohou vést k nestabilitě a ta zase naopak povede k tomu, že se ebola bude dále rozvíjet. Myslím si, že veškerá opatření, eh, k o kterých se budeme bavit, by se měla týkat všech afrických zemí, eh, které jsou postiženy. Eh, bude se konat konference OSN s mezinárodními dárci. Tady na té konferenci se bude diskutovat o dalších reakcích na tuto krizi. V tuto chvíli eh, jsme tedy svědky reakce Evropské unie. Evropská unie má chránit občany před přeshraničními epidemiemi. Samozřejmě, že jsme si vědomi toho, že se sem mohou dostat pacienti, kteří jsou infikováni ebolou, že se mohou dostat do Evropy. To znamená, že, se, že činíme všechno proto, abychom byli na takovou eh, situaci připraveni, abychom byli schopni tu nemoc identifikovat a eh, proto si myslím, že to riziko není veliké. Děkuji. Silio, dibattito è concluso. E, prima di passare al prossimo dibattito volevo concludere la vicenda del. děkuji komisi i radě rozprava končí a e, dovolte mi abych ještě řekl jednu procedurální e, věc francouzskou. takže pokud jde o pozměňovací návrhy článek sto devadesát dva jednacího řádu říká v bodě tři jestliže je zápis zpochybněn